Od frakce GUNGL e jsem dostal návrh jmenovat Anu Mirandu Pas místo Jiřího Maštálky členem výboru Jury a členkou delegace pro vztahy s USA. Od ENF jsem dostal žádost jmenovat Žaka Kolumbiera členem výboru pro zemědělství a členem delegace, smíšené delegace EU Turecko. Nejsou